Ladies and gentlemen, it's now 2.30. Vážení kolegové, eh, je půl třetí a eh, dnes odpoledne si užijete mě v předsednické židli. Já sice vidím, že předseda právě přichází o někud, poněkud dříve, než jsem čekal a požádal mě, abych předsedal eh, dnešnímu odpolední eh, stejně tak, jako eh, dnes dopoledne. Já jsem se myšlel, co celé odpoledne budu dělat, nicméně pan předseda osobně dorazil, takže já mu okamžitě uprázdním předsednickou židli. colleagues, because uh, Mr. had kindly tak eh, kolegové, vzhledem k tomu, že pan Krkou byl tak laskav a zahájil schůzi, tak já se budu eh, také držet jeho časového harmonogramu. Jenom bych chtěl říci, že jsem požádal pana Krkhoupa, aby mě zaskočil na, aby na mě zaskočil na půl hodiny, nicméně on se nezhostil nějak revolučně předsednické židle. My jsme ho požádali, protože já jsem měl interview na schůzi ministrů, nicméně skončili jsme včas, takže jsem dorazil o něco dříve. Takže pan Krokoup teď sice neposlouchá, ale přesto bych mu rád poděkoval za to, že mě zastoupil Eh, z titulu místopředsedy, když to ostatní místopředsedové nejsou. Za to bych mu tedy chtěl poděkovat. Už to udělal eh, i předtím a za to mu také děkuji, eh, protože tím velice pomohlo jak mě, tak sekretariátu. A ano, kolegu, kolegům se líbí, když předsedáte vy. Bych chtěl oficiálně prohlásit. Takže děkuji kolegové. Nyní můžeme znovu schválit změněný pořad jednání. Body 6, 7, 8, u nich jsem zpravodajem, eh, byly odloženy vzhledem k tomu, že eh, stanovisko právní služby ještě není hotové, takže pokud nejsou žádné námitky, můžeme přijmout pořad jednání v tomto pozměněném znění. Máme eh, jazykový režim. Takže e, ten zůstává stejný. Přejdeme ke schválení doporučení koordinátoru podle článku 205 vezmu co nejrychleji. Jmenování zpravodajů pro stanoviska. Paní e, Holmeier z EPP e, byla jmenována pro implementaci zprávy a směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání a sexuálnímu vykořišťování dětí. Pak jsou tu nějaké další nominace poměrně důležité, takže prosím o vaši pozornost. Dále paní Scha Keller ze Zelených byla jmenována pro eh, ustanovení eh, opatření v oblasti mezinárodní ochrany. To je vlastně mechanismus přesídlování. Pak tu máme jmenování autorů stanovisek. Tady je pan Peter Niedermüller z SD k mobilizaci nástroje flexibility pro eh, provizorní opatření v oblasti mezinárodní ochrany eh, ku prospěchu Itálie a Řecka. A pak eh, bych chtěl oznámit další termíny schůzí LIBE, které schválili koordinátoři na minulé schůzi. Eh, zase, vážení kolegové, já si uvědomuji, že je to citlivá záležitost, nicméně tyto dodatečné eh, dny, eh, termíny byly schváleny, abychom zvládli tu těžkou pracovní zátěž. Takže čtvrtek 2. července odpoledne, pondělí 6. července ve Štrasburku v 19.00. To bude setkání s komisařem Avramopoulosem a vysokou představitelkou Mogherini v rámci strategické zprávy o migraci. To je tedy pondělí ve Štrasburku. Dále situace médií na Slovensku. To je zase žádost koordinátorů. Na základě rozhodnutí slovenské vlády zakázat jakoukoliv komunikaci mezi vládou a e, novinami Nový deník. Koordinátoři se rozhodli, e, napsat, e, rozhodli, že předseda napíše dopis Evropské komisi. Dále k lepší legislativě. Koordinátoři Libe doporučili napsat dopis předsedovi Šulcovi, kde by nastínili priority výboru Libe eh, ohledně eh, revize pravidel pro lepší legislativu. Eh, dále, pokud jde o mise, tak zase poslouchejte pozorně, kolegové, prosím. Nejprve mise do Finska. To se týká balíčku inteligentních hranic. Koordinátoři se rozhodli vyslat tři poslance místo čtyř, jak bylo původně schváleno, a to bude jeden z EPP a z SD, včetně dvou zpravodajů a jeden z ECR. Dále společná mise Libe a Bač na Sicílii. Tady se koordinátoři rozhodli vyslat šest poslanců z Libe, s možností, aby je doprovázel další kolega z Itálie. Dále se koordinátoři rozhodli e, žádat o přidružení k misi na Internet Governance Forum v Brazílii e, a předseda tedy napíše dopis e, příslušným výborům ITRE, KULT a JURY a také panelu STOA. Teď se dostáváme k návrhům usnesení podle článku 133 jednacího řádu. Koordinátoři doporučili ne podnikat následné kroky k těmto návrhům usnesení. Já to přečtu rychle. B80497 lomeno 2015 o stalkingu, B80498 o uznávání důležitosti eh, policejních složek, B80486 o zřízení Evropského úřadu veřejného žalobce, eh, B80519 o konfiskaci zboží pocházejících z trestné činnosti, eh, B80488 o online prodeji um uměleckých děl zničených islámským státem. E, nyní e, petice článek 126 jednacího řádu. Koordinátoři doporučili napsat dopis výboru PETI ohledně petice Daniela Peni Chordany ze Španělska týkající se Frontexu a je to petice za rozšíření kompetencí a financování Frontexu. Takže nyní se musím zeptat, schvaluje výbor tato doporučení koordinátorů na základě článku 205? Dobře, takže jsou schválena. Teď bych se chtěl ještě zmínit na závěr sdělení předsedy, že by se měli všichni ujistit, zda mají u sebe hlasovací karty, protože v 16.20 budeme hlasovat. Takže prosím, mějte sebou hlasovací karty, je to krátké hlasování, ale důležité. Teď tedy, vážení kolegové, se dostáváme k hlavnímu bodu našeho pořadu jednání, k bodu čtyři. což je prevence radikalizace e, evropských občanů a jejich náboru teroristickými organizacemi. Spravodajkou je paní Rašida Daty a e, na pořadu jednání máme rozpravu o návrhu zprávy. Jak víte, kolegové, je to velice složité a e, důležité téma. My už jsme o něm v Libe diskutovali takže bez dalších průtahů bych předal slovo paní zpravodajce, aby nám představila svou zprávu. Paní Daty, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, kolegové, jen velice stručně. Co je to tedy zajímavé, je moci diskutovat, vyměňovat si názory a mít tu návrhy za celý náš výbor. Návrh zprávy jsem vám zaslala. Jedná se o předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými radikálními organizacemi. Já jsem se zde snažila pokryt všechna, všechny ty oblasti, kde bychom měli zasáhnout. A v podstatě, co z toho vyplývá, všichni si přeji, abychom měli globální strategii, abychom té radikalizaci zabránili. Každá země poukazovala na to, že není možné pracovat individuálně, že potřebujeme globální opatření. Každá země reaguje na nějaký specifický atentát nebo na nějakou aktivitu, nějaký incident, ke kterému eventuálně dojde, tak jako to bylo v případě lednových atentátů, já jsem konzultovala tyto informace, například Francie hodně zaostává, co se týče prevence takovýchto útoků ve srovnání s Francií či Belgií. Z toho vyplývá, že potřebujeme opravdovou evropskou strategii. Já jsem kladla otázky jako třeba předvídat, nebo tedy se, jak se snažit zabraňovat takovéto radikalizaci. No a výsledkem mých konzultací bylo to, že radikalizace nezávisí od země nebo od daného individua a probíhá většinou přes internet, což je skutečnost, kterou je třeba eh, přímo často se eh, k tomu dochází prostřednictvím nějakých projevů, to znamená, internet se stal takovým virtuálním nástrojem, jak trénovat nebo jak připravovat ty lidi, kteří se radikalizují a v podstatě se tu stává jakousi vojenskou zbraní. Dalším aspektem eh, je to, že k radikalizaci dochází také ve vězení, to znamená nějaký zadržený, je ve vězení a jsou tam i lidé, kteří jsou obviněni z teroristických útoků, ti většinou bývají odsouzeni na delší tresty, no a pak se tam dostávají třeba mladí lidé, kteří se dostanou do vězení za nějaké eh, menší, méně závažné činy, nicméně tam s nimi přicházejí do styku, tam se radikalizují a stává se z nich úplná časovaná bomba. No a pak ta setkávání na internetu, v průběhu setkání takoví tě mladí lidé bývají až naivní a neuvědomují si, že takovéto skupiny mohou mít i finanční zájmy. Takže spíš, než bychom odstraňovali ty stránky na internetu, měli bychom zavčas spíše diferencovat přístup nebo postoj proti radikalizaci. Nemůžeme se totiž nadále tvářit, jako kdyby internet prostě neexistoval. A nezapomínejme na to, že internet slouží i k tomu, že se tam obhajuje ta radikalizace, taková je prostě realita, je třeba tomu čelit a ne sedět jen se složenými, složenými rukama v klíně. A myslím si, že je zapotřebí o tom velice jasně hovořit i se zástupci těch poskytovatelů, internetových firm a stejně tak s představiteli eh, věznic, soudu. Tito od nás požadují eh, o rekvalifikaci, přeji si proškolit zaměstnance, přeji si umět s nimi být Eh, v kontaktu, vědět, jak vynakládat s těmi lidmi, kteří jsou již radikalizováni, kteří, kteří již třeba zorganizovali nějaký atentát, no a pak se tam setkají s těmi mladými, kteří jsou ve vězení z jiného důvodu, ale jsou s nimi v kontaktu a může tady dojít k radikalizaci. Stejně tak i náboženští vůdcové a další. Prostě neměli bychom být naivní Velice často v komunitách, ve společenstvích se lidé obracejí na tyto náboženské vůdce, kněze, protože si eh, potřebují tam s nimi objasnit určité své životní pochybnosti a v takovýchto situacích třeba běžný vězeňský personál nemá dostatečné nástroje, jak včas zareagovat, nedokáží ty informace, které obdrží, zanalizovat, protože proto prostě nemají dostatečnou odbornou přípravu, aby si ty informace dokázali zpracovat a aby je mohli postoupit dalším kompetentnějším orgánům, aby se zabránilo tomu, že ta individua, individua, která se zradikalizovala ve vězení a staly se tam nebezpečnými, tak aby se nedostali z vězení ven. No a na to jsou napojena témata jako integrace, vzdělání. A integrace to nejen na evropské úrovni, tam se hovořilo o německém, anglickém, francouzském modelu, každý má svůj model, ale já si myslím, že integrace by měla být evropským modelem, protože se jedná o evropské občany a je to otázka vzdělávání, potřebujeme proto tedy celoevropskou strategii. Pak další otázka, to jsou preventivní opatření. Pokud eh, tyto selhávají a když dochází k té k tomu nabírání evropských občanů a odcházejí do zahraničí, tak potřebujeme asi systematičtější kontrolu na vnějších hranicích EU, když tam, od, tam odcházejí naši občané. Většina džihadistů a zahraničních bojovníků cestují tady do zahraničí a když dochází ke kontaktu Eh, v Syrii, eh, se Syrii, tak ti nám říkají, mohli byste zadržet tyto občany na vašem území, protože oni eh, docházejí k nám a tam zhoršují, vyhrocují situaci. Takže je důležité toto lépe monitorizovat a vědět, kdy oni se vlastně vracejí zase na evropské území. A stejně tak potřebujeme větší míru spolupráce, co se týče finančních toků a financování terorismu. Bylo by dobré vědět, jak se financují tyto skupiny. Bylo by dobré vědět, odkud pocházejí tyto finanční prostředky. Dokázali bychom i zasáhnout, kdyby to financování bylo přímé, ale víme, že je to mnohem složitější. Například v subsaharské Africe tam to financování probíhá tak, že jsou teda země, které, e, kde se financují madrasy nebo školy, kde se tedy vyučuje Korán a myslí si, že tedy e, ty finance posílají na e, výchovu, výuku tedy ve školách, ale nakonec tam dochází k, k té radikalizaci, mohou tam být salafisté nebo jiní to máme tedy ten, ty konkrétní příklady z oblasti subsaharské Afriky. Když byly zveřejněné ty karikatury uh, Mohameda, tak v některých no, novinách se to vyhrotilo tak, že to vedlo až k nějakým občanským eh, válkám či střetům. No a uh, tam uh, jsme zjistili, že to bylo financováno zeměmi zálivu. A pak je třeba také sdělit státům pro spolupráci v zálivu, aby vyjádřili větší míru vůle, aby více sledovali ty vnější finanční toky, aby docházelo k větší míře mezinárodní transparentnosti. A je dohoda se spojenými státy o dohledu nad finančními eh, toky, co se týče financování terorismu, pokud něco takového máme se Spojenými státy, můžeme to mít i s jinými zeměmi. A pokud tedy občané opouštějí Evropskou unii, tak je třeba zjistit zase, jak eh, je pak zajištěn ten jejich návrat. Prostě máme už celou řadu zkušeností a určité praxe a je třeba to nyní skonsolidovat a ty zkušenosti sdílet a na základě toho vytvořit tu globální strategii protože všechny země Evropské unie se velice angažují v této věci sledování nebo tedy nějakým způsobem, co se týče přístupu těchto evropských občanů, kteří se pak navracejí sem. Tito lidé jsou často šokovaní, terorizovaní z toho, co vlastně viděli, co zažili a je třeba jim věnovat eh, zacílenou pozornost a i ochranu. Každý den se vracejí jednotlivci, kteří jsou šokovaní, traumatizovaní, terorizovaní, anebo naopak, kteří přijdou rozhodnutí konat, no ale vracejí se sem na evropské území. To znamená následně jsou vyslyšeni, ale je třeba jim věnovat i nadále pozor a i proto potřebujeme ten evropský přístup. To znamená, toto jsou tedy ty hlavní myšlenky, hlavní linie mé zprávy a také hlavní témata, která jsem se snažila rozpracovat. My jsme sbírali informace, konzultovali jsme i významné osobnosti z různých zemí a tímto vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní Daty. A děkujeme také za stručnost, protože je pochopitelné, že tady máme velmi dlouhý seznam řečníků. Toto je věc, která nejenom vyvolala velký zájem, ale vím, že se také na tom hodně pracuje. I v našich politických skupinách. Je to velice aktuální záležitost. A já bych možná nadhodil dvě věci. Hodně se pracuje, abych tak řekl, na pilíři celé té otázky zahraničních bojovníků v našem soudním systému. A pak je tady velice komplexní otázka deradikalizace, jak říkáte, ve věznicích, na internetu a podobně. A to už trvá nějakou dobu a já vím, že kolegové na to mají různý názor. Hned na začátek položím svou otázku. A možná to povede k pozměňovacím návrhům, možná také ne, a možná, že to také je téma, kterému se budou věnovat ostatní kolegové. Jde o komparativní přístup, protože já jsem se chtěl zeptat, jestli vy jste zmínila Spojené království a my s panem Kirkopem na to máme také určitý názor, ale je to tak, že vám připadá, že programy v členských státech jsou dostačující. Já vím, že tam určité příklady. Měli jsme i tady v Evropském parlamentu seminář. Já sám jsem pomáhal své vlastní skupině, přivést jsem hosty do Evropského parlamentu z, z mého členského státu. Je ta práce dost kvalitní podle vás? V nějakém členském státě, pokud jde o deradikalizaci, je to kontroverzní bod, ale je ta práce dost kvalitní třeba ve věznicích. Dělá se tam, se tam dobré věci, ale já mám obavy z toho například v mém vlastním členském státě, že tam probíhala hodně kvalitní práce, na regionálním základě, při těch věznicích třeba. Ale když se na to podívám víc blízka, mám obavy, že úroveň kvality práce a financování této práce není na nejvyšší úrovni. A když se podíváte, když třeba srovnáte velké země, srovnáte, co dělají třeba Francie, Spojené království, Německo, Belgii, připadá vám, že ta reakce dost kvalitní ve školách, ve věznicích a podobně. S čím to srovnáváte? Nebo co srovnáváte? A pak ještě ten psychologický prvek, kromě náboženství. Jaká je ta reakce? Omlouvám se, že se na to ptám, ale já myslím, že už opouštíme od naivního eh, přístupu k radikalizaci nebo deradikalizaci a snažíme se přikročit ke skutečným opatřením a to také lidé chtějí. Já rozhodně vím, že určitě v mém členském státě to tak je. Takže zahájíme debatu a začneme panu Anou Gomeš. Bude kolegy brát v tom pořadí, jak se přihlásili. Ana, prosím. Ano, a já mluvím jako... Vy jste stínová zpravodajka, ano, za SAD. A chci poděkovat paní Daty za zprávu. Je podle mě výborným základem pro naši práci je hodně komplexní. Budou oblasti, kde lidé i v naší skupině možná nebudou souhlasit s formulacemi, například s tím odkazem na to, že chceme evropskou směrnici o PNR, i když já osobně proto mám určité pochopení a mohla bych takový názor podpořit. Ale myslím si, že je to nesmírně komplexní zpráva, ale moje připomínky a především si cením toho, že nepíšete o náboženských jevech jako o hlavním prvku, který je motorem tohoto boje. A cením se toho, jak citlivě k tomu přistupujete. Ale také si myslím, že se možná nevyhneme tomu, že budeme mluvit o islamofobii, protože tento prvek v naší společnosti konec konců také narůstá a je velmi nebezpečný. A neměli bychom mít strach pustit se do toho, ale chápu vaše obavy a cením si toho. Také si myslím, že máte tam sice kapitolu, mně se líbí ta vazba mezi interní a externí bezpečností v boji proti terorismu. Možná, že tam bychom možná mohli být konkrétnější. Já myslím, že potřebujeme vycházet z toho, co jste právě říkala o financování, o úloze financování terorismu a o tom, jakou úlohu hrají určité země ve financování terorismu, protože financují madrasy a podobně. Nemůžeme se vyhnout tomu slonu místnosti, což je Saudská Arábie, Někteří poslanci si myslí, jak jsme slyšeli třeba včera v AFETu, mimochodem včera v AFETu jsme měli schůzku koordinátorů Evropské, nebo schůzku s Evropským koordinátorem boje proti terorismu, abychom opravdu přešli k tomu holistickému přístupu, tak bychom měli mít také zasedání Libe a AFETu o terorismu, protože tady jde jak o interní, tak externí bezpečnost. Ale v té včerejší debatě Někdo zmínil Saudskou Arábii jako uměněnou zemi. Je mi líto. A já myslím, že zpravodaj pro Saudskou Arábii sledovali, Dejme tomu situaci v Saudské Arábii podle mě uměněná země není, zvlášť pokud je o financování terorismu a všechny ty sítě. Když nakonec Saudská Arábie bude obětí tohoto terorismu, nemůžeme se vyhnout tomu, že je tam ta finanční síť. A v této oblasti já se možná pokusím přispět k vaší zprávě. já si myslím, že stojí za to. Vy chcete společnou definici zahraničních bojovníků, ale já vám řeknu, že tato definice zahraničních bojovníků je v podstatě přijatelná. Je to v podstatě eufemismus. Mluvíme o státních občanech Evropské unie, kteří vstupují do teroristických organizací, aby v nich bojovali. Když jsem byla v Iráku, den po těch útocích v Paříži, lidé v Iráku se mě ptali, proč o nich mluvíme jako o zahraničních bojovnicích, když jsou to naše vlastní evropští bojovníci. Proč k tomu tedy přistupovat takto eufemisticky? Proč prostě neříct, že chceme společnou definici bojovníků evropských či jiných, kteří bojují pro teroristické organizace a představují hrozbu a které musíme v jejich postupu zabránit. A hlavně v tom, aby získávali další lidi. Já myslím, že ta kapitola o věznicích je velmi důležitá, to je pravda. Zřejmě tam ještě musíme také něco dodat. Také jde o účinnost operací našich vlastních agentur na národní úrovni i úrovni EU. Třeba naposledy, kdy, kdy jsem byla v Zicenu, tady v Bruselu po těch útocích v Paříži, je, tak jsem zjistila, že tam není žádný expert na arabštinu, který by sledoval internet. Tam nás ještě čeká hodně práce. Ještě chci zúratit jednu věc. Vy tam máte odstavec o rodinách. Já myslím, že to je zásadní prvek. Měli bychom podpořit rodiny, které zjistily, že někteří jejich členové jsou ohroženi. Musíme ty rodiny podpořit mnohem lépe. Poslední věta, říká pan předseda. Mimochodem, já souhlasím s tím, že je to citlivá otázka. Kolegové, máme opravdu dlouhý seznam řečníků, takže mi pomozte. Já vím, že já jsem také nemluvil dvě minuty, ale kdybyste se každý omezili na dvě minuty, tak by to bylo skvělé, ten seznam je dlouhý. Další je stínový zpravodaj za EKR Timothy Kirkhope. Já se pokusím o stručnost, pane předsedo. Je to opravdu důležitá věc, to jsme říkali všichni. Především bych chtěl přát zpravodajce k velice komplexnímu úvodu a návrhům, nebo alespoň postojům, které jsou pro mě správné. Zaškrtáváme tam všechna ta správná políčka, je to opravdu obtížná věc. A musím začít na základě té otázky, co je to vlastně radikalizace. Mluvíme o tom, každý to má na ústech, všichni říkáme radikalizace, radikalizace, ale co vlastně ten výraz znamená? Jde o lidi, kteří se chovají radikálním způsobem, neboli nad rámec přijatelných norem lidského chování, přijatelného chování, nebo souvisí to s politickou ambicí, nebo s náboženskými rozdíly, nebo s extremismem, určitém náboženství. Z hlediska toho, jak se praktikuje. A to je těžké, když se podíváte na situaci mimo EU. Projevy radikálního chování v současné době v určitých státech Blízkého východu například nejhorších přestupků se e, dopouštějí e, lidé z jedné skupiny ve stejném náboženství vůči jiné skupině. A já myslím, že naši evropští občané se stávají obětí této situace. Oni jdou bojovat za věc, kterou považují za důležitou, ale pokud to přežijí, tak se vracejí rozčarovaní, i když možná pořád ještě mají radikální obecný přístup a dopouští se trestných činů v EU. Změnili jsme také kulty. Já jako minister jsem s tou věcí měla určitou zkušenost. Já jsem odmítl vstup do Británie řadě lidí, kteří praktikovali určité formy kultovního chování, které bylo velice nebezpečné pro naši mládež. Mělo to obrovský dopad. Byla to interní radikalizace mládeže. V 90. letech, 80. letech to bylo hodně rozšířené. Já myslím, že do jisté míry se to podařilo omezit. A omezilo se to proto, že jsme se věnovali výchově o světě. Spousta věcí se změnila, využívali jsme k tomu prostředky, snažili jsme se odradit mládež od této cesty, já už budu velmi stručný. Ještě chci na závěr říct jednu nebo dvě věci. Za prvé, ano, musíme se pokusit omezit finance pro trest kriminální organizace, ať už jde o teroristy nebo jenom zločince. Musíme si samozřejmě víc vyměňovat informace mezi státy EU. Já jsem vždycky zklamaný z toho, jak málo si vyměňujeme informace. Užitečné informace, to potřebujeme. Samozřejmě si myslím, že moje směrnice o evropském PNR byl pomohla, do toho teď nebudu zacházet. Myslím, že stávající opatření, která teď máme, bychom měli dál rozpracovat. A rozhodně si myslím, že bychom nikdy neměli předpokládat, že na vině je jenom internet. Internet k tomu přispívá, ale jak už jsme slyšeli v jednom či dvou případech v nedávné době, lidé odjeli z Británie bojovat a rodiny, které e, zůstaly v Británii, se jednoznačně domnívají, že ta radikalizace, ke které došlo u těchto lidí, nastala eh, v situaci osobního styku v naší zemi a ne v důsledku zneužívání internetu. Takže nepředpokládáme, že tím řešíme všechno, když se zaměříme na internet. Takže já si myslím, že to vynikající úvod, výborná zpráva a samozřejmě to budeme ještě chtít zvážit do větších podrobností, ale jsem velice vděčný zpravodajce za její iniciativu. Děkuji. Thank you, Timothy. I think a lot Děkuji, Timothy. Eh, já si myslím, že Eh, tuto zprávu bude sledovat hodně lidí zvenčí, to je ale jiná otázka. Eh, vážení kolegové, budeme mít problém, jestli budeme mluvit takto dlouho. Eh, problém bude v tom, že nebudeme moci probrat tu další zprávu, která je moje. Vy to možná jako problém nevnímáte, ale stejně. Nyní je na řadě Majte za Alde, prosím. Ano, já se pokusím splnit tě, ty dvě minuty a nepřekročit lhutu. V první řadě chci poděkovat paní zpravodajce za její úsilí a za kompromis. Vynaložila obrovské úsilí a snažila se opravdu aplikovat to, o co žádá komisi, tedy uplatnit globální strategii. Myslím si, že v první řadě je třeba učinit následující. Pokud přijmeme všechny ty body, které jsou ve zprávě, je třeba změnit nadpis. Prevence a represe radikalizace a náboru evropských občanů. Buď tam dodáme tu represi, anebo to budeme muset odstranit odstavce ze zprávy. My e, si přejeme zaslat zejména hlavní sdělení vůči Evropské komisi. Tedy chceme říci, že co se aktivit týče, tak strategie proti terorismu a v rámci obrany demokracie, měli bychom mít globální strategii. Takže co si přejeme učinit? Prevenci radikalizace a náboru, ale je třeba tam doplnit ten prvek represe, aby se tedy slou, sladil obsah s nadpisem. Není to úplně zásadně, ale je třeba být koherentní s obsah a nadpis. A pak eh, další věc, kterou je třeba učinit, tedy uh, kromě toho obsahu a nadpisy. My tu žádáme o globální strategii, protože pouze globálně můžeme skoncovat nebo zneutralizovat pokrok tak závažného fenoménu pro eh, naši demokracii, jako je tento. Takže prevence, radikalizace a náboru, otázka integrace, to znamená zaměřit se na ty opravdu zranitelné skupiny a směřovat k cestě deradikalizace. A pak další sdělení, a pokusím se nepřekročit eh, limit, abychom posílili tu část, kterou jsme dosud zatím příliš nepropracovali, a to je otázka prevence a deradikalizace. Eh, tady bychom měli si uvědomit, že ran RAN je teprve aktivní krátkou dobu, má omezené financování a v podstatě se jedná jenom o sladění nějakých nebo spojení těch správných praxí a zkušeností, ale tak nějak to ještě neanalyzuje. A tady v této zprávě to není nějaký středobod, to znamená tam, kde se explicitně eh, z zmiňujeme o té prevenci, o deradikalizaci, tak bychom to měli více propracovat a zaslat toto vzdělení také komisi. To znamená, že tento zdroj, ten RAN, se nachází ještě v plenkách, že tento registr prostě ještě není úplně využit, že je třeba tam posílit a posílit výjimečně Eh, vhodným nebo výjimečným způsobem, protože si přejeme zajít dál, přejeme si to využít a přejeme si, aby to, co je napsáno tady v této zprávě, se proměnilo ve skutečnou. Ve skutečnost je tu celá řada věcí, které třeba zlepšit, eh, výměna zkušeností na policejní úrovni, a ta otázka prevence a deradikalizace, ta by prostě měla být ještě lépe propracována. Děkuji. Děkuji vám a za President, do you give me two or three minutes? Mám dvě nebo tři minuty, pane předsedo. Barbaro, každý hovoří déle, než mluvila paní Daty. Takže já nevím, ale podívejte se, kolegové. To je samozřejmě nesmírně zajímavé a důležité téma. Eh, máme tady mnoho zájmu a odborných znalostí, takže já nevyčítám kolegům, když hovoří déle, ale bohužel nás čeká ještě taky hlasování. Takže prosím, buďte ukáznění. Pak bude ještě fáze pozměňovacích návrhů, takže se k tomuto tématu ještě vrátíme. Takže prosím, vemte si příklad paní Daty, která vzala svůj úvod velice stručně. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, nejprve poděkovat eh, Rašídě Daty za její zprávu, která je nesmírně výstižně sepsaná a je důležité, abychom zdůraznili některé body, jako je kontakt eh, s oběťmi, zapojení nevládních organizací, a také aktérů z občanské společnosti. E, také to, co se tu píše o prevenci a potlačování, je důležité. Ale právě tady e, mám určité pochybnosti a navrhuji zlepšení. Mé pochybnosti se týkají toho obecného přístupu, e, který vlastně staví do rozporu název zprávy původního návrhu s obsahem. protože v názvu je pouze prevence. Podle mě se tady směšují dvě věci. Máme vlastně jakousi preventivní represi, což je poněkud nepokojivé. Přímá, připomíná mi to film Minority Report. Chtěla bych říci také k radikalizaci ve vězení, že mám určité pochybnosti ohledně vytvoření nějakého segregovaného systému uvnitř věznic, vlastně takové geto uvnitř geta, e, což je nám v Itálii až příliš dobře známo. Platí to e, u těch, nejvě, u těch nejnebezpečnějších mafiánů, kteří jsou ve vězeních a e, já si nejsem jistá, jestli to můžeme aplikovat totež i na potenciální teroristy, tedy někoho, kdo ještě nespáchal trestný čin. Další bod je prevence radikalizace na internetu. Tady eh, bych měla určité výhrady. Myslím si, že monitorování internetu je vždycky velice citlivá záležitost. Chtěla bych připomenout, že eh, internet je vlastně virtuální bitevní pole pro radikální islamisty. Umberto Eco hovořil o tom, že internet je virtuální zóna idiotů. Nedávno eh, jsem si na tento jeho výrok vzpomněla. A další bod se týká vzdělání a eh, sociálního začlenění. Podle mého názoru je velice výstižné to, eh, co je co tady zaznělo ohledně islámského náboženství. Je zapotřebí e, patřičné školení imámů a e, informování o jejich činnostech ve vězeních. A konečně pokud jde o PNR, tak e, já a má frakce jsme proti. Jsme proti tomu, aby tento systém byl zřízen. A konečně několik slov ke spolupráci s členskými státy a, ze, a ohledně státu Perského zálivu, odkud plynou finanční toky. Dále e, spolupráce se spojenými státy je problém. E, Spojené státy bojují proti terorismu, zatímco my e, poměrně selháváme a spolupráce s členskými státy pardon, se státy Perského zálivu by byla nesmírně přínosná, pokud jde o boj proti ISIS. A pokud jde o islámský stát, tak eh, bych chtěla připomenout, že ten původně získával finance ze Spojených států. Děkuji, Barbaro. Já si myslím, že se vám podařilo vyjádřit vše, co jste chtěla. A konečně Jean Lambert eh, za zelené. Děkuji vám. Eh, já bych také chtěla poděkovat zpravodajce, protože její zpráva podle mého názoru obsahuje řadu velice užitečných bodů a e, nastínuje kontext, ve kterém e, zkoumáme občanská práva a občanské svobody. E, já mám podobnou otázku jako Timothy a ta se týká definic. Já myslím, že všichni víme, co myslíme slovem radikální, ale vzhledem k tomu, že někteří z nás mohou být označeni za radikální politiky, tak si myslím, že tento termín by měl být přesněji vysvětlen. Eh, já vzhledem k citlivosti tématu vítám eh, tu jasnost, eh, to, že to není vázáno na jednu konkrétní ideologii nebo víru, protože když se podíváme, co se děje na ukrajinsko-ruské hranice, tak i tam se dá říct, že se zapojují evropští zahraniční bojovníci. A to na obou stranách. Tak protože když to neřekneme jasně, tak tak eh, vlastně to příliš zaměříme na některé určité skupiny eh, v rámci Evropské unie. Eh, pokud jde o internet, tak tady podáme pozměňovací návrhy, které posílí aspekt právního státu a vlády zákona vzhledem k tomu, jak probíhala debata dřívějších parlamentů o legislativě kontroly nad internetem. Potom bychom také měli rozšířit ten bod týkající se vzdělání Eh, tam je zapotřebí hovořit o eh, posílení integrace a vývoji kritického myšlení, protože to je taky nesmírně důležitá část prevence. Souhlasím s kolegyní z GUE, že eh, vyslavovat se tady k PNR není nutné v souvislosti s prevencí radikalizace a myslím si také, že část, část definice zahraničních bojovníků e, je vymezená zeměpisně, ale e, zajímalo by mě také, jestli e, tyto zahraniční bojovníky budeme považovat za všechny stejné. Jestli když někdo půjde na podporu Kurdům v Kobani, je to totéž, jako když jede bojovat za islámský stát. Eh, také si myslím, že bychom měli eh, navázat na ten bod eh, ohledně reakcí na návrat zahraničních bojovníků a potom, si, pokud jde o ty jazyky, tak tady nestačí arabština, ale i například urdu je velice důležitý jazyk, kde nám chybí odborné znalosti. A potom je tu také ještě genderová dimenze, které bychom se taky měli dotknout. Nicméně jako začátek je to velice užitečný text. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo eh, kolegům eh, dalším a jako první Kristý Revodalon. Děkujem, já bych ráda poblahopřála zpravodajce k návrhu zprávy. Je tam celá řada dobrých myšlenek a doporučení a také možností, jak působit proti radikalizaci. Správně zdůrazňuje přidanou hodnotu EU, aby pomohla členským státům zabránit radikalizaci a náboru evropských bojovníků Měli bychom se však víc věnovat některým aspektům radikalizace, které nejsou v návrhu rozpracovány a k tomu předložíme pozměňovací návrhy. Především jde o příčiny radikalizace. Potřebujeme nejenom pochopit historii tohoto jevu, musíme se tomu i věnovat. A pokud je o radikalizované osoby nebo osoby, eh, které se jimi stanou, nemají dostatečnou perspektivu ve společnosti a tady se to netýká jenom náboženství, to není jediný zdroj. A další důležitý bod, zajímavé myšlenky pro internet jako platformu proti teroristickému poselství, abychom bojovali proti tomuto obsahu, který podporuje terorismus, abychom šli cestou tolerance a sociálního začlenění. Zpráva má však téměř represivní přístup k některým opatřením, která mají zastrašit eh, jednotlivá, jednotlivé osoby před terorismem. Já myslím, že bychom spíš potřebovali nástroj pro prevenci, deradikalizace, na deradikalizaci na základě vzdělání a autonomity mladých, protože nejenom myšlenky a myšlení je třeba kritizovat, ale jde také o použití násilí, které není zdůvodněné. Děkuji, pane předsedo. Já přidávám svůj hlas ke všem těm, kteří chválí práci paní Daty. Nebudu opakovat, co už tu bylo řečeno. Já mám čtyři poznámky ke zprávě paní Daty. Je trošičku přísná eh, vůči komisi, protože žádá co nejdříve globální strategii prevence radikalizace a náboru. Já mám tři dokumenty z roku 2014 no, mm, ten poslední z roku 2014, věnují se právě těmto cílům, takže bychom možná měli také trošičku aktualizovat tuto zprávu. A potom několik faktických poznámek, které bychom také měli aktualizovat. Odkazuje se tady na jednotku, referenční jednotku nebo odkazy na internetu. 1. července už to bude fungovat, takže bychom měli aktualizovat tyto údaje. pak tady jsou základní otázky, centralizované a národní kapacity a internet. Vy říkáte, že každý členský stát by měl mít specializovanou jednotku kontroly obsahu. Já jsem přesvědčený o tom, že operativní výsledky by se spíš měly zpracovávat přes Europol. Je to také jeho úloha, aby vytvořil takové podmínky, abychom to mohli realizovat. Takovýmto způsobem můžeme lépe sledovat pohyb toho, co se děje třeba ve Švýcarsku, v Lucembursku, v Německu, v Rakousku, ve Francii či jinde. Zkušenosti ukazují, že pro nelegální obsah poskytovatelé eh, tady reagují mnohem rychleji, když o stažení nějakého obsahu žádá Europol, než nějaká malá země, která by případně také něco takového chtěla. A je tady několik velice citlivých bodů, tam bychom měli upravit formulaci třeba bod 9, tam jsou trestní sankce. Ta formulace není adekvátní. Trestně právní sankce nemůžeme uplatňovat vůči, nebo někoho můžeme trestně stíhat jenom v případě, že se dopustí trestného činu. Potom bod 21, PNR. A já mám ještě další poznámky, ale na závěr ještě dvě úvahy. Zdá se mi, že bojovat neodchází jen tak někdo. Jsou to určití lidé, kteří mají určité dispozice, souvisí to s bojem proti chudobě a sociálnímu začlenění. Tak tomu můžeme zabránit. A další základní cíle EU by měly zahrnovat vytvoření podmínek, aby například Daíš v souvislosti s islámským státem byl vojenskou silou zničen. Mnohokrát děkuji. A dále Tomáš Dechovský. Pane předsedo, protože si, Klode, vážím tvého času a vím, že jsi věnoval tvé zprávě eh, velkou pozornost, tak budu velice stručný. Já jenom jsem chtěl říct, že velice vítám tuto zprávu jako velmi komplexní materiál. Myslím, že to je excelentní eh, počtení po dlouhé době a tento výbor ji právě velice oceňuje. Já velice vítám, že je tam zdůrazněna role škol a edukačního systému, ale musíme tam zdůraznit daleko více i roli samotných rodin a komunit. Není to jenom role školy jako takové, ale je to i různých kroužků, které na tuto školu třeba navazují eh, součástí třeba bojového umění, ve kterém já jsem byl, byl několik let vychováván, tak bylo právě naučit se bránit slabší a naučit se vlastně žít eh, etickým způsobem, způsobem života. A to si myslím, že je potřeba především mladým lidem zdůrazňovat. A poslední věc, který se chci vyjádřit a chci dát, dát dal eh, prostor ostatním, je, že že já jsem rád, že eh, paní Daty se nebojí i hovořit o PNR. Já osobně považuji PNR jako jeden ze skutečných důležitých bodů boje proti radikalizaci a proti terorismu a za to má ode mě palec nahoru za svoji odvahu to do tohoto materiálu vložit. Děkuji. Um, Děkuji Tomáši a nyní Birgit Zippel. Děkuji. E, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce a e, zároveň bych se chtěla zeptat, o čem tady vlastně hovoříme. Když jsem si přečetla ten text, tak mě to trošku zmátlo. Je to zpráva o boji proti terorismu, anebo je to zpráva o prevenci radikalizace? E, oba, obě tyto témata spolu souvisejí, ale rozhodně to není to tež. Takže hovořit tady o PNR, to je důležité pro boj proti terorismu, ale ne pro prevenci. Takže měli bychom si ujasnit, o čem tady vlastně hovoříme a mně by se více líbila zpráva o prevenci radikalizace protože eh, usnesení o boji proti terorismu už Evropský parlament má. Pokud jde o situaci ve vězeních například, tak všichni souhlasíme, že tam je e, velká šance radikalizace. Ale nestačí e, říkat, že, e, že pošleme do vězení kvalifikované imámy. Protože jestli je v evropských vězeních někdo snadno radikalizovatelný, tak je to, v té, tak je to díky té smutné skutečnosti, že věznice jsou přeplněné a že jsou e, ti, ti, kdo tam pracují, velice často špatně kvalifikovaní. Takže těžko poslat imáma do vězení, kde je tak špatná situace, že lidé jsou schopni jít za nějakou krásnou myšlenkou, která jim slibuje lepší život, e, jakmile opustí zdi věznice. E, potom, co se týče internetu, tak je internet důvodem, proč se lidé radikalizují? Ne vždy, ale já tady souhlasím s Timothym Kirkhopem. Eh, internet je eh, jedním z nástrojů, eh, který může dávat dobrý příklad, ale v souvislosti s radikalizací také i špatný příklad. Není to to místo, kde se někdo aktivuje a spáchá útok. To se nestane na internetu. Internet může pomoci k radikalizaci, ale k naplnění toho aktu radikalizace potřebujete vždycky konkrétního člověka, který vás podporuje, který vás vede a který vám dává představu o tom, co chcete a co máte hledat. A konečně k těm komik, těm karikaturám, které vedou k násilí tak eh, já se omlouvám, ale nejsou to ty komiksy, které vedou k násilí. Je to určitá politická skupina, která zneužívá komiksů ve prospěch své vlastní politiky a ve prospěch své moci a využívá je k tomu, aby eh, uváděla lidi v omyl. Nejsou to ty komiksy samotné. A já jsem opravdu proti té situaci, kdy eh, v Evropské unii máme vlastně Máme, máme sami v sobě takové vnitřní, takový, takový vnitřní budík, který říká, nemohlo by toto pobouřit nějakou extremistickou skupinu. My jsme kontinentem svobody projevu a odpověď na eh, radikalizaci nesmí být taková, že snížíme naše svobody. My se svých svobod musíme držet a musíme se zabývat pravými příčinami radikalizace. Eh, to je škola a rodina, ale řekněme si upřímně, eh, je to také naše politika v různých oblastech. Děkuji, Birgit a konečně Mario Lauristin. Děkuji. Já bych chtěla eh, navázat na to, co právě řekla Birgit. Eh, říkal to i Timothy a je to velice důležitá myšlenka. Je jasné, že internet eh, posiluje tendence, které jsou ve společnosti. A proto vždy existuje nebezpečí, že když začneme potlačovat internet, tak, eh, i, eh, tak vlastně posílíme konflikt a radikalizaci jako takovou. Takže musíme si dát velký pozor. Eh, jakýkoliv krok na internetu je veřejný krok a budí emoce na obou stranách. Dále pokud jde o ilegální obsah na internetu, tak ten je, to je také velice nebezpečná eh, věc. A zároveň by bylo nebezpečné provozovat na internetu nějakou cenzuru. To by byl pravý opak toho, co chceme, tedy společnost se svobodou projevu. Eh, ilegální obsah znamená, že musí existovat nějaké zákonné rozhodnutí, na základě jehož je ten obsah ilegální. Nestačí něčí názor, ale musí to být soudní rozhodnutí nebo něco podobného. A to nás přivádí k dvěma různým věcem Jedna z nich je monitorování ze strany policie nebo e, jiných e, podobných orgánů a e, to je v obsah ze zákona trestný, jako je vyzývání k zabíjení a tak dále. Ale na druhé straně je takzvaný sociální monitoring a ten lze provádět nevládními organizacemi, společností samotnou, různými úřady k tomu účelu. A tento typ monitoringu je třeba posílit. A právě ten protidiskurs by neměl vyvíjet nějaký specialista na propagandu, ale lidé, kteří se účastní těchto aktivit. A to e, musíme podporovat. A to mi v této zprávě chybí. Děkuji. Děkuji, Mariu. E, kompo- pokud jde o e, než dám slovo komisi, eh, tak bych chtěl položit ještě jednu eh, konkrétní otázku. V části 7, Rašido, hovoříš eh, o radikalizovaných evropských občanech a už zase to zmínil pan Kirkhope. Eh, nevím, jestli se mnou bude souhlasit, eh, ale i pan Depre o tom hovořil, eh, jedním z největších problémů, který opětovně radikalizuje lidi, to je to, jak s nimi zachází systém a policie, když se vrátí. Protože je rozdíl mezi tím, když někdo dochází k lékař, na lékařskou pomoc, jak říkala paní Lambert, a když se radikalizuje. Takže eh, jak moc připouštíte pozměňovací návrhy eh, k tomuto tématu, protože to je obrovské téma. A eh, jak velká část vaší zprávy se tomu bude věnovat? Protože to je velká otázka národních kompetencí, soudní systémy a tak dále. Takže já teď dám slovo a potom dám slovo znovu Rašidě. Dobře, takže nyní prosím komisi. Nebo vy se hlásíte o slovo? Omlouvám se, jen se ptám kolegy. Já se omlouvám, nemám vás na seznamu. Dobře, takže teď dáme slovo komisi a potom nakonec promluví znovu Rašída, aby zodpověděla otázky. Takže Olivier z komise. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, že jste nás dnes pozvali. Myslím si, že tato pravidelná výměna názoru může pomoci lepší spolupráci a lepšímu vnímání vzájemně mezi institucemi. Takže děkuji. Ehm, ještě jednou chci poděkovat paní zpravodavice. Jedná se o významné zprávě, která je předkládána ve významnou dobu, nejen po těch pařížských a po tuniských událostech. A když ji tu probíráme, tak ministři právě projednávají program o evropské bezpečnosti, tak jako to 28. Eh, dubna komise navrhla. To znamená, určité návrhy již byly sformulovány a již probíhají aktivity. Takže my sdílíme ten přístup, že radikalizace je velice složitý proces, a není monopolem ani jenom jedné jediné víry nebo jednoho politického systému. A jasně, je jasné, že existují různé důvody, které vedou k radikalizaci. A náboženství je jedním z těchto důvodů, to znamená, je zapotřebí přestat stigmatizovat pouze náboženství. A dále náboženství jako takové právě z tohoto hlediska není příčinou. Jsou to spíše takové zjednodušené interpretace některých těch náboženstvích, které k tomu vedou. A pak eh, právě sociální situace někoho může vést k tomu, že dochází k manipulaci náboženství. Takže je důležité řádně popřemýšlet o příčinách a o příslušné analýze. Když, jak se říká u nás ve Francii, někdy je lepší se vším vynakládat takovým jemnějším způsobem, nejen když hovoříme tedy o vzdělávání, ale i o té prevenci ve vězeních a vyslechnout si zkušenosti těch, kteří pracují eh, s lidmi v terénu a ty zkušenosti těch nenabídete ze dne na den samozřejmě, že i příslušná reakce by měla být dostatečně efektivní a hlavně rychlá. A z politického hlediska je důležité k tomuto přistupovat, to ano. My ještě předložíme návrh k té samotné definici v rámci rámcového rozhodnutí, abychom tedy lépe nadefinovali ty zahraniční bojovníky, včetně tedy těch, kteří e, jsou proškoleni v zahraničí. My už jsme měli několik politických návrhů pro oblast radikalizace v loňském roce. Měli jsme akční plán 16.1, přijatý v prosinci loňského roku a jsem ochotný to projednat detailně. Ta zkušenost s tou evropskou síť proti radikalizaci, díky ní je také věnována větší pozornost a od září by se rozpočet této sítě měl čtyřnásobit a nyní se navýší také počet zaměstnanců z 20 na 30, zapojí se tam také e, řada dalších organizací, nevládních organizací, dnes se do toho zapoje i vězeňský personál, odboráři, mládež a prostě každodenně si přesto vyměňují zkušenosti. Takže tady nejde jenom o to, abychom ty zkušenosti a ty informace měli i online. Už jsme ve stádiu, kdy už mohou poskytnout určitou podporu a poradenství. V některých členských státech se pak tato funkce právě od září posílí. A zasílání poradců, kteří mají praktické zkušenosti do terénu, to tady bude probíhat jednou za dva měsíce, se setkávají ministři vnitra se zástupci této sítě a tam si také vyměňují myšlenky, hovoří o tom, co funguje, co nefunguje, co probírat na té národní, co na evropské úrovni. No všechna tato poselství eh, samozřejmě těm nasloucháme. Pak otázka internetu. Důležitým bodem je zachovat tu svobodu tohoto fantastického nástroje, tedy webu, ale pak na druhou stranu také zabránit těm nevhodným obsahům. Nevím, jestli by mohly být třeba offline, nebo jak se vypořádat s mírou jejich publikace nějakých třeba islamistických nebo radikálních eh, novin Um, oni tam často velice eh, jasně specifikují, co si přejí činit. A online se dostávají ven i nějaké ehm, poměrně radikální obsahy, ale za radikální myšlení či názor se zatím neodsazuje k zaradikalizaci. Důležité a je vědět, že tedy nelegální jsou obsahy, které porušují pravidla fungování, takže bychom mohli žádat od tvůrců nebo eh, od poskytovatelů, aby oni sami je stahovali. No a co se týče ještě eh, příslušných programů, Evropa má a eh, další programy, kromě Erasmu a podobných, máme k dispozici obrovské finanční prostředky, a výhodou je, že tyto programy jsou tedy vzdělávací, výchovné, nemají tu bezpečnostní konotaci a, a prostě přejeme si lépe vychovávat, připravovat novou generaci mladých občanů, aby dokázali vhodně uvažovat a v nadcházejících měsících také navrhneme systém na zmražení majetku, teroristických organizací na úrovni OSN existuje něco takového, což je paradoxní, že my v Evropě to nemáme. Tato zpráva obsahuje důležité body a my si myslím, že s vaší podporou můžeme tady pracovat ještě lépe. Děkuji a nyní bych tedy předal slovo paní zpravodajce, paní Daty, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ty otázky a návrhy, které zazněly, jsou velice bohaté a početné. Pane předsedo, ten komparativní přístup vzdělávání a východa, výchova, to je kvantitativní, je přístupná pro všechny ve Velké Británii. My tu hovoříme o prevenci, sdílení dobrých zkušeností. Myslím si, co je dobré v celé řadě členských zemí, že jsou tam určité samozprávy nebo určitá združení, která fungují, vzájemně komunikují. V některých zemích to nemusí fungovat tak lépe, že například ta združení nejsou uznávaný stejnou mírou, třeba z politických důvodů pak některé samozprávy nemusí spolupracovat s některými združeními a to pak může být problém. Nicméně pokud naším cílem je, že si přejeme být účinní, tak je zapotřebí spolupracovat. Ano, stále ještě máme před sebou velký kus práce. Potřebujeme mít možnost kvalitní analýzy informací. Dnes máme hodně informací, ale neprovádíme dostatečnou analýzu. Máme proto ještě málo kvalitních pracovníků. To tedy k tomu komparativnímu přístupu. K tomu, co řekla paní Ana Gomeš. Ano, souhlasím s vámi. V této zprávě eh, není definice. Když jsem to psala, tak jsem měla problém tak nějak psát o té radikalizaci zahraničního bojovníka, který není cizinec. Můžeme být radikalizovaní a nemusíme být teroristou, můžeme být náboženským integristou, ale nemusíme mít nějaké teroristické záměry zároveň. Takže ono to jsou opravdu velice subtilní Eh, rozdíly, ale nesmíme být naivní. Měli bychom tedy nalézt vhodnou definici, která nám pomůže toto vyřešit. Já s vámi souhlasím, v té formulaci je třeba to velice jemně zadefinovat, upřesnit, že když se někdo radikalizuje, tak nebudeme všechny pronásledovat, ale že ta radikalizovaná osoba, která je rozhodnutá a má nějaké přesné cíle, tak může někoho buď přimět, anebo může být sama vyzvána vykonat nějaký trestný čin a proto musíme být pozorní. Pak ano, vzdělávání a výchova imámu, to je velice důležité. To je napojené i na to téma, které se často eh, nezmiňuje, islamofobie. Islám sám o sobě není problémem, ale spíše ty různé praktiky, a tím jsou, protože islám pro žádnou zemi jako takové, jako náboženství není problematické. My můžeme být věříci nebo eh, můžeme praktikovat, ale nemusíme, nemusí to způsobovat problém. A proto je tedy důležité, aby se část evropských eh, spolupčanů necítila stigmatizována, aby i oni nám pomáhali v prevenci například být inženýrem z oblasti jaderné fyziky a mít jméno, které by ho dalo do souvislosti s nějakým náboženstvím, tak pro takového člověka by mohlo být těžké najít práci v tom oboru. E, je zapotřebí, abychom i v tomto my nějak vypomohli. Někdy to může být úplné tabu a je třeba to změnit. Pak otázka Saudské Arábie ano, tato země je umírněná, nicméně ženy tam například nemohou řídit, nemají úplnou svobodu a tak dále. Určitě je tam problém a konflikt s hodnotami, problém ve společnosti. Oni si myslí, že jsou umírnění, nicméně to je všechno otázka interpretace hodnot a principů irácké orgány a definice zahraničních bojovníků, když oni nám vyčítají, že to jsou tedy naši bojovníci. Ano. Pak eh, k těm deliktům v rodinách, tady to komise správně definovala, musíme podpořit rodinu, rodinné příslušníky, kteří um, jsou, řekněme, ztraceni, nevědějí, jak reagovat, když se jejich dítě radikalizuje. Je třeba podporovat tyto rodiny. Ano, přímo ráda takové podobné návrhy pozměňovací. Pan uh, Kirchhoff, vy jste hovořil o definici. Ano, může to být radikalizován, aniž byste byl teroristou nebo zločincem. To je zase otázka té opravdu dobré, vhodné definice, protože pokud nebudeme mít definici, tak nemůžeme působit eh, preventivně ani nijak jinak. Statistiky zmiňují, že muslimové jsou prvními oběťmi terorismu a radikalizace, jsou prvními, na koho se radikálové obracejí. Prevence a vymicování prostřednictvím vzdělávání, výměnou informací, to ano, ano, s tím souhlasím. Pane Kirchhoff, vy jste sám říkal, že bychom měli využívat naše nástroje a také to, aby naše informační služby spolupracovaly více než dosud. A máme již tradice sdílení informací, nicméně zase eh, z určitých důvodů kulturních, historických, ty spravodajské služby ne vždy a všude takto eh, spolupracují. Pak otázka internetu, to slovo zde zaznělo velice často. Já neříkám, že internet je příčinou všeho špatného, jenom říkám, že je to prostor, kde také dochází k radikalizaci. Je to vlastně pole virtuálního světa. Nejde o žádnou bláznivost, je to prostě realita. Na internetu je množství mladých lidí, kteří prostě každodenně sedí před počítačem přes internet eh, se kontaktují, komunikují a podobně. A i islamský stát má určitá reklamní videa a to jsou prostě na internetu také. A tímto způsobem přitahují mladé lidi. No a pak i tito mladé, mladí lidé často pak vracejí zklamaní, traumatizovaní, protože to, co původně viděli na videu, neodpovídá skutečnosti. No a k té globální strategii někdo tu řekl, že tu nemáme tu vizi ve všech bodech zprávy. Nicméně máme tam určité takové hlavní linie. Myslím si, že bez té globální strategie nebudeme úspěšní. No a pak využívání zkušeností a praxi, to už nevím, kdo to tu zaznamenal, že tady to je ještě v plenkách, že to klopítá, určitě, ale ano, je třeba ty zkušenosti sdílet, zveřejňovat je. Paní Barbara Spinelli hovořila o represi, že má pochybnosti s tou radikalizací ve věznicích, že pokud se příliš soustředíme na věznice, že dojde k segregaci. Právě naopak, my si toto nepřejeme. Zkušenosti z vězení nám říkají, že má pravdu, že stejně jako v Itálii, jako ve Francii, teroristi byli izolováni, například ve Francii to byli Korsičané nebo Baskové, v Itálii zase mafiáni ti byli úplně izolováni. My to nehodláme provádět takovýmto způsobem. My si přejeme místa nebo vězeňská zařízení, kde všichni ti, kteří by mohli eventuálně být obětmi, aby nebyli tedy úplně izolováni, spíše je moci blíže sledovat. Takže izolovat nebo segregovat to rozhodně si nepřejeme. Řečnice mluví daleko od mikrofonu. Ještě k té izolaci a segregaci my pokud říkáme, že tu máme individuální dohled nad těmi, kteří by se eventuálně mohli radikalizovat, to je něco úplně jiného. Například ve Francii, věznice ve Frem, tam se eh, neizoluje, ale máme tam dohled nad vězni, kteří se radikalizují. Vzdělávání imánů, to je ano důležité. A pak tu ještě zazněla otázka, že se nejedná jenom o ně, protože ti, kteří se radikalizují, ti eh, jak si neprovádějí konzultace s imány, Zase potřebujeme lidi, kteří budou lépe vzdělaní, kteří budou hovořit jazykem těch, kteří se radikalizují, ale pozor, ti, kteří se radikalizují, často ani nemluví arabsky, jsou to Evropané. Ale určitě potřebujeme připravené imány, kteří jak si budou přizpůsobeni tomuto kontextu. K PNR, tady myslím, paní Spinelli je proti. Já bych jenom chtěla dodat, že jsou tu určité nuance. Já jsem pro vytvoření PNR, ale je tu další otázka k projednání a to je ochrana údajů, využívání údajů. A tady je určitá oblast, která se týká používání a ochrany údajů. To znamená, tady se nejedná o nějakou bipolární diskuzi, nejsme jenom ti špatní a dobří, bílí a černí. Je třeba najít kompromis. Paní Lambert, eh, definice radikalizace těch eh, evropských bojovníků. Ano, tady se to neomezuje jenom na jedno společenství nebo jedno náboženství, v tom máte absolutní pravdu tady se nejedná jenom o radikální islamismus a proto je důležité, abychom našli definici, která nám navrhne účinné řešení. V tom s, vám, s vámi souhlasím, to jsem ostatně řekla i na úvodu. To téma definice je opravdu důležité. Pokud nebudeme mít přesnou definici, tak potom těžko eh, toto nějak rozvineme. Boj proti stigmatizaci, islamofobie, to je velice důležité. Vzdělávání, to ano, to je součástí prevence. Toto je součástí reality. A těm, kteří se vracejí, tak je třeba mm, pro ně mít eh, určité odpovědi. To není jenom otázka soudu a policie, ne všichni spáchali nějaký zločin, nicméně je třeba se pro ně, o ně postarat, protože jsou traumatizováni. Ještě vám chci říct, že u nás ve Francii si i členové naší skupiny myslí, že by se neměli vůbec vracet, zakázat jim návrat. Já nejsem pro něco takového. To by nepomohlo ani rodinám, ani tady těmto jednotlivcům, pokud jim znemožníme návrat. Další kolegové hovořili o příčinách radikalizace. To ano, já tu nechci tak nějak politizovat. Tady v tom nejsou jenom sociální příčiny, ty příčiny jsou různé. Já jsem byla soudkyně a myslím, že i ostatní kolegové pracovali v oblasti soudnictví Lid, někteří lidé mají velice jasné cíle a teroristické činy proti západní společnosti. To nemusí být podloženo vždy jenom sociálními příčiny. Nicméně mezi ty sociální aspekty patří vzdělávání, integrace, podpora a pomoc rodinám. To s tím souhlasím. Je třeba využít všechny ty možné nástroje pro deradikalizaci. Nicméně represe bude potřebná pro ty, kteří již tedy postupovali v nějakém smyslu, že si zaslouží trestné sankce, ale i v tom smyslu, že budou sloužit jako příklad. No a v tomto u tohoto druhu populace, stejně jako boj proti islamofobii, to může mít eh, dopad. A ještě k tomu, eh, co eh, řekl pan Depre, Ano, jsou tu velké výzvy ze strany komise, nicméně stále je to jen na úrovni e, principu. Komise je relativně nová, takže já doufám, že komise nezůstane pouze u principu, ale že bude aplikovat ty principy a pravidla, které je třeba. Evropa, pardon, Europol tady souhlasím, může reagovat u těch nelegálních obsahů, tím reaguji i na jinou otázku. Tady se nejedná o cenzuru. Pokud eh, zjistíte nelegální obsah, tak se nejedná o cenzuru, je to prostě zakázané. Obsahy dělíme na legální a nelegální a existují kvalifikované osoby, které mají definovat to, který obsah je legální a který je nelegální. A samozřejmě existují i možnosti odvolání, vždyť se nacházíme v právním státu. To znamená obsahy na netu, tam je to prostě buď legální nebo nelegální. Tady se nejedná o nějaké morální odsuzování. Pane Depre, ještě jste zmínil, že když někdo nic neudělá, tak ho nemůžeme postihovat. Ale pokud někdo umístil nelegální obsah na netu a my ho vyzveme, aby ho stáhl a on ho nestáhne, tak v tom případě třeba uplatnit sankce. V tom se mnou souhlasíte. Je to tak? Pan předseda přerušil paní zpravodajku. Je třeba dokončit projev. Paní zpravodajka, ještě k té islamofobii. Pokud dovolíte, pane předsedo, ne, pane předsedo, já jsem vás měl asi upozornit. Kolegové se tu vyjadřovali o těch, jak budou tady směřovat i pozměňovací návrhy, ale je pěkné, že jste se snažila takto odpovědět všem, nicméně jste nebyla tomu povinna ale opravdu prosím směřujte již k závěru, protože jste v podstatě již zareagovala téměř na všechny. Ano, takže ještě závěrem a na komisi, která zmínila právě ty nuance, to rozhodně ano. Tato zpráva si myslím, tu klade dostatečně ty nuance. K tomu rozpočtu eh, RAN, tady mě těší, že se rozpočet navýší a že se do toho zapojuje tedy i ta oblast internetu, ale potřebujeme proto nejen slova, ale také činy. A ta šedá zóna, jak víte, poskytovatelé na internetu mají charty a tyto charty by měly pokrývat šedou zónou. Možná ne všichni tak činí a pokud tak nečiní, tak bychom něco měli dělat my. No ještě závěrem otázka vzdělání. Financování terorismu. To, co navrhovala paní Gomeš, tedy zmrazit majetek teroristů a vysledovat to financování zemí, které financují školství, organizace, to není úplně jedno a to samé. A v této věci se ještě neučinilo mnohé, takže bych byla ráda, kdyby se do toho zapojila komise a my bychom vás v tom podpořili. No a pak ještě úplně bod Erasmus, vzdělávání. Omlouvám se, ale eh, mladí lidé, kteří se, kterých se toto týká, tak uh, podstatě k tomu často společensky nemají přístup. Často k Erasmu se dostanou jen mladí z takových privilegovaných rodin a to se málo kdy týká někoho, kdo by se chtěl radikalizovat. Já si nemyslím, že tyto programy by se mohly eh, dotýkat i právě těchto mladých, eh, eh, které my máme na mysli. To by pak zase podpořilo i tu naši myšlenku solidarity, jak ji obhajujeme v Evropě. Děkuji, paní Daty, to byla skutečně komplexní diskuze. Já musím říct, že je to správné. Slyšeli jsme spoustu chvály, ale také určité obavy z toho, jakým směrem se ta zpráva obývá. A vy jste se pokusila reagovat. Takže je to přesně tak, jak by to mělo být. Budeme tedy do 25. června, což je poměrně brzy předkládat pozměňovací návrhy. Kolegové, kteří o tom mluvili, by tady návrhy měli předložit a děkuji kolegům za diskuzi. Musím zmínit, že chceme stihnout hlasovat včas 16.20, takže na příští bod už nemáme moc času, ale protože jde o mé usnesení, já to sám zkrátím a projdu to rychle. Ale jak říkám u nás v kanceláři, toto je nejvíc odkládaný bod v historii, protože můj vlastní. Takže abychom trošičku respektovali je i mě, snažili jsme se to provést skutečně pečlivě, možná bychom mohli omezit počet řečníků, abychom stihli těch 16-20. Takže vám to trošku představím, kolegové. Jde o návrh usnesení a návrh otázky k ústním odpovědním. Usnesení jsme přijali v loňském roce v návaznosti na eh, průzkumu o masovém sledování. Dostali jsme úkol sledovat to a opět se vyjádřili na plenárce. A politické skupiny se proto rozhodly, že předloží otázku k ústnímu zodpovědění radě a komisi na plenárce a přímo usnesení. To byl tedy postup, o kterém jsme rozhodli. Já tedy dnes představím co nejrychleji návrh těchto otázek a usnesení a potom by snad mohla proběhnout velice krátká výměna názorů. Takže kolegové, dovolte mi, abych co nejrychleji nastínil, o co tady hlavně jde v tom návrhu usnesení. Na úvod bych řekl, že kolegové v posledním funkčním období, zvláště ti, kteří tady byli, vědí, že jsme provedli Eh, přeskum masového sledování a vedlo to k takzvanému digitálnímu habeas corpus v březnu 2014. To šetření bylo skutečně bezprecedentní, celkem proběhlo 16 slyšení a diskuze na vysoké úrovni s experty v EU, USA a Brazílii. A poté jsme plánovali, co dál, neboli chtěli jsme zajistit, že konkrétní návrhy, které byly předloženy, budeme dál sledovat i v tomto funkčním období, protože to bylo vysoko na agendě, já to teď si zhruba zkracuju, ale tak to nějak bylo. Teď jsme v druhé fázi toho šetření, takže výbor dostal za úkol sledovat postup a podat vám zprávu. Lhůta pro předkládání návr- pozměňovacích návrhů k návrhu usnesení 29. června a my jsme chtěli postup za celý výbor, co nejtransparentnější postup a proto jsme rozhodli, že od té poslední zprávy e, došlo k odhádně Edvarda Snowdena, ukázalo se, že se sbírají obrovské počty záběrů lidí za účelem rozpoznávání tváře, sdělení od poskytovatelů telekomunikačních služeb, zadržují se zprávy, které jsou i důvěrné, sdělení od právníků a mimo jiné došlo k hackingu u největšího výrobce SIM karet. Hodně se mluvilo také i na mezinárodní úrovni i v OSN, i v USA o celé věci s tím, že evropští občané by měli možnost obrátit se na soud na základě těch střešovacích dohod. A souvisí to také s tím eh, Freedom Act ve Spojených státech. Ten samotný návrh usnesení zdůrazňuje hlavní vývoj u osmi navrhovaných kroků. To je ten takzvaný evropský habeas corpus. A patří sem tyto věci. Já se pokusím shrnout. Za prvé, Bezpečný přístav. Přestože vyzýváme k pozastavení bezpečného přístup, přístavu, stále čekáme, než nám komise písemně podrobně sdělí, jaká byla dohoda a jaká doporučení byla předložena USA. Jak víte, komise slíbila, že podá zprávu do loňského léta, ale výbor pořád ještě čeká. Kromě toho ještě čekáme na rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora o mašremu. Dále, legislativa o ochraně údajů. Rada teď přijala obecný postoj k nařízení. Tady chci zdůraznit dvě věci. Za prvé, parlament nepřijme žádnou legislativu, která zavádí nižší standardy než ty, které už teď platí podle směrnice z roku 85. A za druhé, ráda by se měla snažit zajistit, že se dohodne na směrnici o ochraně údajů pro eh, orgány či v trestním řízení do října 2015. To jsou dvě klíčové věci, které jsem chtěl zdůraznit. Za třetí, Eh, o té Umbrella Agreement. Od přijetí zprávy se americká vláda eh, zavázala k tomu, že dá evropským občanům možnost obracet se na soudy. To byl klíčový požadavek. My to vítáme. Dále, demokratický ohled, dohled vyzýváme, aby národní parlamenty prováděli dohled a kolegové, kteří byli na konferenci, já děkuji kolegům, kterým, kteří na prošli čas, byl, byl to čtvrtek a pátek před pár dny. Od té doby proběhla tady velice úspěšná konference a vůbec poprvé to byla výzva německého, belgického a italského parlamentu. Šlo tedy o to, aby se mluvilo o e, nejlepších osvědčených postupech. Samozřejmě tady nemáme pravomoci, ale můžeme se zabývat osvědčenými postupy členských států a myslím, že tuto roli jsme splnili. Eh, za páté, bezpečnost informatiky. Inform, komise nedělá vůbec nic na základě našeho doporučení ke zvýšení bezpečnosti informatiky a soukromí na internetu. A pokud jde o bezpečnost IT v parlamentu, už se spolupracujeme s místopředsedy paní Valian a Jean Carlem Balela, ředitelem informa- oddělení informatiky abychom dostali zprávu o tom, co dělá naše příslušné oddělení. Výbor teď organizuje konferenci o ochraně soukromí na internetu tím, že se posílí bezpečnost a IT a to proběhne do konce roku 2015. Takže u těchto dvou věcí to je hlavně otázka systematické následné činnosti, návazných kroků potom to usnesení. Za šesté, ochrana whistleblowerů. Jedno z doporučení z posledního funkčního období a usnesení to zahrnovalo, my jsme požádali, aby komise prošetřila a navrhla komplexní program ochrany whistleblowerů. Komise to zatím neudělala, takže tuto výzvu opakujeme, aby do konce roku 2016 nejpozději komise předložila sdělení o této věci. Za sedmé, pokud je o technický vývoj v informačních společnostech, usnesení jsou podrobnosti o tom, co by měly udělat komerční společnosti, včetně šifrování a delokalizace. S tím, že spousta podniků také oznámila plány na umožnění end-to-end -end šifrování na základě odhalení o masovém sledování. Už jsem téměř na konci, kolegové. Za současné situace z hlediska implementace Evropského digitálního v korpus vidíme, že zdaleka se neblížíme naplnění všech doporučení. Na úrovni členských států se ještě víc eh, než kdy dříve diskutuje o otázkách soukromí, ale nenavázala na to žádná konkrétní opatření. Omezení zpravodajských služeb a policejních služeb neodpovídá usnesení. Oni tvrdí, že jejich aktivity jsou nutné a užitečné, reagují proti iniciativám na zvýšení bezpečnosti komunikace a zajištění nástrojů pro jednotlivce, které by nám pomohly při šifrování a podobně. Já mám tady obavy z toho, že pokud je o to celkové usnesení, ještě nás čeká dlouhá cesta. Já jsem tady záměrně provokativní a navrhuji, že u toho usnesení máme stále ještě mezery a proto chci předat slovo především těm členům, kteří to sledují podrobněji a požádat je o jejich stanovisko, zvlášť členy z té monitorovací skupiny. A začneme Axelem Bosem. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. E, já bych rád e, se vyjádřil k tomu stanovisku, ale omezím se z časových důvodů na šest bodů. Za prvé k odstavci čtyři. E, tady si myslím, že to je poněkud překonáno, překonané tím, že včera e, Rada e, dospěla k závěru v otázce ochrany osobních údajů, takže to si myslím, že je překonané. Odstavec 6, tady bych říci, že vzhledem k těm poznatkům už jsme vlastně o rok dál a myslím si, že e, ten, v, v takovéto formě balíčku už to neodpovídá realitě. E, je to vlastně e, když to mělo začátek, musí to mít i konec a já bych to takto netvrdil. Podle mého názoru chceme flexibilní nakládání a k odstavcům 9 až 13 ohledně Safe Harbor Eh, tady mám dojem, že bychom neměli opakovat to, co jsme říkali loni, ale eh, že bychom se měli přizpůsobit realitě a říci ano, E, podporujeme vyjednávání komise, e, potom zhodnotíme výsledky a e, uvažovat alternativy toho, jak uchopit princip safe harbor a teprve poté přejít k tomu, když, když nic z toho nebude fungovat, tak teprve potom bychom se měli dále zabývat a požadovat zrušení bezpečného přístavu odstavci 17, tady jsem toho názoru, že mezinárodní bezpečnost spadá do kompetence členských států a e, proto bychom e, do toho neměli zasahovat protože to zkrátka není naše kompetence. A ohledně TFTP v odstavci 20, e, tak tady si myslím, že už loni jsme neměli žádné poznatky o zneužívání a když to přesto chceme zrušit, tak to pro nás nepřipadá v žádném případě v úvahu. E, bod 24, tady mám pocit, že nemáme kompetence e, k tomu, abychom na evropské úrovni e, toto dělali. A v odstavci 30 bych chtěl poukázat ještě na to, že máme příznivý časový rámec, ale spíš bych řekl, že bychom se měli ozývat vždycky tam, kde to bude nutné a ne podle nějakého pevně daného harmonogramu. Děkuji, Axele, za tvou stručnost. Bylo to hodně bodů já vím, že bych rád řekl ještě mnoho více. E, takže e, já nyní e, Evou Žolí uzavřu řečnický seznam, dále bude Barbara Spinelli, pan Kirkhope, pan Coelho, paní Ernst a Birgit Zippel. Jestli je to takto v pořádku, tak prosím každý na několik minut. Já se omlouvám, ale v 16.20 musíme hlasovat. Takže jste s tím srozumění, kolegové, takže prosím Eva. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji za tuto velice kvalitní zprávu. My zelení budeme pro a společně s vámi vyjadřujeme politování nad tím, že dohody o Safe Harbor a SWIFT eh, nebyly zrušeny, jakmile se zjistilo, že evropští občané byli sledováni. Právě tak e, jako vy litujeme toho, že některé členské státy nepřestaly s masovým sledováním a se spoluprací s NSA. A chtěla bych ještě dodat, že odhalení těchto sledování ve většině zemí Evropské unii e, německými tajnými službami na objednávku Američanů, e, to je opravdu šokující a je zajímavé, že reakce veřejného mínění nebyla tak velká, jak by se dalo čekat. Docházelo k odposlouchávání telefonických hovorů a nikoho to neznepokojuje, což je opravdu výjimečná situace. Potom je tu určitá obava z nedostatečné bezpečnosti našich počítačových systémů. což potvrzuje eh, hackerský útok na německý Bundestag a já jsem pohoršená tím, že eh, komise se domnívá, že je zapotřebí aplikovat směrnici o obchodních informacích a tajemstvích, který, kterou nepotřeboval nikdo, jen lobbysti a naopak dokumenty, které potřebujeme, e, tak e, na ty se to nevztahuje. 300 tisíc evropských občanů e, upozornilo Evropskou komisi na tento rozpor. Takže zkrátka situace Snowdena se vůbec nezměnila, nikdo mu nenabídl politický azyl, je stále v Moskvě. A proto v této souvislosti směrnice o obchodní tajemství eh, je opravdu šokující. Už přes dva roky žádáme o eh, dokumenty, pokud jde o utajované a šifrované informace. A ten zákon o francouzských informačních službách je velmi znepokojivý, protože umožňuje francouzským spravodajským službám eh, kontrolovat a sledovat občany, a to bez jakéhokoliv dohledu. A tak to, bylo, tak to byly sledovány tisíce francouzských občanů. Eh, pokud jde o tu francouzskou tajnou službu, tak koordinátoři se rozhodli, že uspořádáme eh, plnou diskuzi o, o francouzském právu. Takže já vás žádám o disciplínu, kolegové. 16.20 máme hlasování a poté se musíme přesunout na slyšení výboru SEDE. Takže to jsou hned dva takové termíny, které musíme dodržet. Takže vás prosím o kázeň. Nyní pan Kirkhope, prosím. Já budu velmi stručný, pane předsedo. Jak bylo právě řečeno, myslím, že to řekl pan Fos, tak bych chtěl připomenout všem, že kompetence, které nebyly smlouvou přeneseny na e, Evropskou unii, spadají stále pod členské státy. Je to podle článku 4 a Evropská unie by měla respektovat e, tyto kompetence, včetně národní bezpečnosti. E, národní bezpečnost je plně v kompetenci členských států, což já plně podporuji. Podporuji také silnější politiky eh, ochrany soukromí, a e, zákonných postupů bezpečnostních složeb. Nicméně e, vyšetřování v oblasti mezinárodní bezpečnosti by měly e, vykonávat dozorčí výbory národních parlamentů a nikoli Evropský parlament. Já jsem vždycky velice otevřeně se stavil proti panu Snowdenovi. Pokud jde o mě, pan Snowden je stále ještě uprchlíkem a hledaným zločincem, který by se měl vrátit do Spojených států a stanout před spravedlností. E, v posledních 48 hodinách jsme se dozvěděli, jak jistě víte, pane předsedo, o tom, jakou škodu napáchal e, Snowden e, americkým, americké i evropské bezpečnosti. A tato, tyto škody vedly ke ztrátě životů občanů Evropské unie a také v našich armádních silách, které slouží v zámoří já tady hovořím o lidských životech a o ochraně bezpečnosti. Takže eh, eh, volat po okamžité zrušení mezinárodní dohody je naprosto nezodpovědné a pokud jde o mě, nemůžu to podpořit ani já, ani má frakce. Děkuji. Nyní Barbara Spinelli, prosím. Děkuji. Já bych chtěla v první řadě poděkovat za výtečnou zprávu, kterou jste připravil a za tu nespokojenost, kterou jste vyjádřil. A že jste zmínil možnost jít i Ehm, soudní cestou v případě tedy neaktivity komise. No a co se týče oznamovatelů, tady si myslím, nemáme nějaké konkrétní reakce. A je také vážné, že Snowden je tu obvinován, že poškodil lidi, což si myslím, že on neudělal. Takže bych požadovala, kdyby bylo možné do té zprávy začlenit i roli ochrany informátorů, novináře, nejen zaměstnance firem, ale i informátory Víte velice dobře, že současnosti je to podána žádnost, eh, žádost týkající se směrnice o obchodním tajemství. Děkuji, Barbaro, a dalším řečníkem je Karluš Koeli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl v první řadě vám poblahopřát za ten text, který předkládáte. Je to výtečný základ pro naši práci, může být ještě zlepšen nicméně poukazuje na všechny ty oblasti, na které my musíme zareagovat. Mou velkou obavou, co se této otázky týče, tedy toho dohledu, hromadného dohledu nebo sledování, je, abychom mohli reagovat, když z toho noviny a televize vydělají skandál a pak tak nějak usneme. Claude Moraes tady touto svoji práci chce zaručit, že výbor Libe na tyto věci nezapomene. A já bych chtěl ještě zdůraznit dvě věci. V první řadě musíme být jasní, co se týče našeho vztahu s třetími zeměmi a za druhé, nemůžeme tak nějak zůstat stát, zablokovat se s tím, že toto nespadá do našich pravomocí. Ano, je pravda, že schopnost dohlížet eh, tajnými službami, to je národní kompetence, ale nesmíme zapomenout na sdílených správných postupů. Například to slyšení, které tento náš výbor zorganizoval s předsedy parlamentních národních výborů, které jsou zodpovědní za kontrolu nad tajnými službami. To je příklad. Takže toto sdílení dobrých postupů ukazuje, že na evropské úrovni dokážeme zareagovat. A pokud nějaká země Evropské unie, kde ta parlamentní kontrola nefunguje, ani soudní kontrola nefunguje, tak to znamená, že je tu riziko porušování lidských práv. A pokud dojde k takovému porušování, tak to je rozhodně pravomoc ve, eh, ohledně věci, ke které máme my hodně co říci. Děkuji. Cornelia Ernst. Děkuji, Claude. Takže nejprve musím konstatovat, že je dobře, že e, projednáváme takovéto stanovisko a že víme, na čem jsme a nic se nezměnilo, pokud jde o NSA a další tajné služby, e, jak dnes víme. Eh, takže eh, to obnovení důvěry je pro mě velice eh, důležitou záležitostí. V tom usnesení to zní hezky, ale realita v tomu v žádném případě neodpovídá. Dále, balíček ochrany osobních údajů by měl rozhodně zůstat pohromadě. Já si myslím, bylo by velká škoda, kdyby ta směrnice spadla pod stůl. Je zapotřebí, aby se o tom neustále diskutovalo a proto si neumím představit nic jiného. Za třetí, pokud je o Safe Harbor, vůbec nijak se situace nezměnila. Můžeme tedy dále požadovat zrušení, které my také požadujeme a ne, nelze, nebo nelze říci, že doporučení komise byla naplněna. Demokratická kontrola celé této problematiky eh, tajných služeb, eh, tak tady zjišťujeme, že e, dohled nad nimi je naprosto nedostatečný, čehož jsme si všimli i při tom slyšení. E, to je třeba e, zmínit v tom, ustano, v tom usnesení. A dále whistlebloweri, to je, to je výraz demokracie. My samozřejmě můžeme bojovat proti whistleblowerům, ale tím bychom bojovali proti kousku demokracii. To by nám neposloužilo k dobrému, naopak musíme ochraňovat whistleblowery mnohem lépe. Thank you very much, Cornelia. Děkuji, Cornelie. A konečně Birgit, prosím, poslední řečnice. Děkuji a já bych byla vděčná, kdyby ostatní kolegové přestali debatovat v tomto sále. Děkuji vám. To je moje práce, říká předseda. Já vím, že jsi ambiciozní, ale přece jen. Eh, dobře, takže eh, k tomu tématu. Já plně eh, podporuji práci našeho zpravodaje. Nejsem proti tomu, abychom opakovali věci neustále dokola, protože dokud se situace nezmění, musíme opakovaně připomínat, co jsme požadovali v původní zprávě o NSA. Za druhé, pokud jde o národní bezpečnost, tak já nejen, že mám pocit, že to je v naší kompetenci, ale politicky jsem přesvědčená o tom, že e, to je evropskou kompetencí, protože ať už hovoříme o, ko- o čemkoliv, ať jde o nadnárodní zločiny, o kyberbezpečnost, o terorismus, to všechno e, je provázáno s evropskými kompetencemi. Takže tady určitá evropská kompetence určitě je. A pokud jde o to, zda bychom e, měli zmiňovat e, národní bezpečnostní služby, tak já z toho nejsem nadšená, ale musíme. Eh, není to jenom NSA. V původní zprávě jsme zmiňovali britské tajné služby, už jsme zmínili také německé, eh, teď máme problémy s francouzskými, takže ano, tady nás čeká hodně práce. A pokud jde o balíček ochrany osobních údajů, tak já se omlouvám, ale to musí zůstat balíčkem, protože jinak si nemůžeme být jistí, že budou existovat stejná úroveň ochrany v nařízení a ve směrnici. Takže, pane předsedo, plně podporuji eh, váš návrh. To se mi ulevilo, Birgit, děkuji. A ještě bych chtěl říct si, eh, jak eh, naznačovali Eva Jolie i Axel Foss, tak je velmi neuspokojivá situace, že musíme projednat tento návrh usnesení tak rychle. Eh, deadline je 29. června, to usnesení je mnohem eh, komplikovanější a žádalo by si více diskuze. Eh, nicméně je to takový obchod něco za něco v tomto výboru a my jsme věnovali mnoho pozornosti té předchozí zprávě, což bylo jistě opodstatněné. Já nebudu odpovídat na všechny tyto otázky, ale pokusím se alespoň na některé. Já vím, že kolegové budou mít připraveny pozměňovací návrhy na 29. Teď se blíží hlasování ve 16.20, takže e, slyším tady ruch, ale ještě minutku prosím, protože sekretariát mě upozornil na několik věcí ještě předtím, než budeme hlasovat. Já vím, že mě všichni pozorně posloucháte. Prosím, minutku, e, připravte si hlasovací karty a já se za minutku vrátím na hlasování. Colleagues, take your seats. We're going to begin the vote. Zaujměte prosím místa. Colleagues, take your seats. Kolegové, zaujměte místa. Okay, the draft amending budget number a máme tady eh, návrh pravného rozpočtu za finanční rok 2015. Reakce na migrační tlaky, pozměnací návrh 1 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnut, zamítnut. Prověříme kompromis 1. Zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. Pořádně tam zasuňte kartu, já jsem ji také neměl zasunutou. Tanya, do you want to maybe go to another seat? Možná přejděte na jiné místo. Try another seat, yeah? Zkuste jiné místo. Right, colleagues. Dobře, kolegové. compromise one is adopted. Kompromis jedna byl přijat. Návrh 4 pro, proti, drželi se přijat. Zamítnut, omlouvám se. Takže hlasujeme o návrhu 4. So let me think it start here, right? Dobře, takže začneme znovu. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. A teď přecházíme na návrh 5 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Takže hlasujeme, prověříme. O návrhu 5 zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl zamítnut. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Dobře, tak budeme hlasovat. Hlasování o návrhu 9 je zahájeno. Hlasování uzavřeno a byl přijat. Návrh 8 jde pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Můžete pořádně zvedat ruce? Kompromis 2. Hlasování je eh, zahájeno. That's Byl přijat. Kolegové, zvedejte prosím vás pořádně ruce. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 21, kdo je pro, proti. První část, návrh 21, první část, to je pro, proti. Zdrželi se tři. a druhá část, pro, proti. Já myslím, že to musíme prověřit. Druhá část návrhu 21. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. a návrh byl zamítnut. Návrh 22, první část. Pro, proti, zdrželi se přijata, druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme tu druhou část návrhu 22. Dobře, takže první část návrhu 22 hlasujeme. Návrh 22, první část. 22, první část. Prověřujeme. Hlasování je zahájeno o návrhu 22, první část. A hlasování je uzavřeno. A byla přijata. Návrh 22, druhá část, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Návrh 23 pro, proti, zdrželi se zamítnut, návrh 24 pro, proti, zdrželi se zamítnut, návrh 25 pro, proti, zdrželi se zamítnut, návrh 26 pro, proti, zdrželi se zamítnut, ne, pardon, ten byl přijat. Návrh 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut, návrh 28 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A nyní závěrečné hlasování o textu v pozměněné podobě. Zahajujeme hlasování. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. Blahopřejeme panu Niedermillerovi. Kolegové, teď musíme přejít do sálu číslo. Kolegové, přecházíme do místnosti 1E2. E přecházíme do sálu 1E2 e na společné zasedání mezi SEDE a LIBE o uplatňování doložky solidarity.